Onorevole Domenici. Prego, onorevole Domenici. Vážení přátelé, děkuji vám. Pane Domeči, máte slovo. Eh, děkuji. Ve Florencii včera eh, došlo k velmi vážnému zločinu, který způsobil eh, velké pozdvižení. 50-letý muž začal střílet na dvou náměstích ve Florencii. Začal konkrétně střílet na pět Senegalců, dva z nich zemřeli a tři z nich jsou ve velmi vážném stavu hospitalizováni. A vrah se poté zastřelil byl členem rasistické, xenofobní, extrémní pravice, chtěl zabít lidi, které vůbec neznal, chtěl zabít lidi, kteří se provinili pouze tím, že měli černou pleť. Florencie je mé domovské město. Než jsem byl zvolen sen, byl jsem tam e, starostou, primátorem. Je to velmi civilizované město, které se vždy stavilo proti rasismu a nacismu a tento odporný zločin se odehrál právě tam, což nám ukazuje, že nacisticko-fašistické tendence se mohou objevit skutečně kdekoliv nesmíme nikdy eh, spočinout na Vavřínech a myslet si, že jsme se těchto tendencí zcela zbavili. Chtěl bych vás, pane předsedo, vyzval, vyzvat, abyste jménem Evropského parlamentu vyjádřil upřímnou soustrast pozůstalým a abyste znovu zopakoval, že tento parlament se staví proti jakékoliv formě netolerance a racismu a že se staví na podporu a ochranu lidských práv. Děkuji. Děkujeme vám, vážený pane kolego Domeničí. Opravdu vám mnohokrát děkujeme. Rád bych eh, připomněl, že na začátku dnešního zasedání dnes ráno pan předseda Buzek osobně eh, již hovořil o tom, co se ve Florenci stalo a co se stalo také v Liège. Samozřejmě my můžeme udělat pouze to, že zopakujeme svá slova rozhořčeného odmítnutí jakýchkoliv těchto tendencí, které náš pan předseda sdělil. Ale budeme hlasovat, eh, vážení kolegové. Nejprve zpráva Albertiny nástroj předstupní pomoci. Zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Odhlasovali všichni. Prosím, pospěšte si kolegové. Odhlasovali již všichni, prosím. Končím hlasování. Eh, vidíme, že to je schváleno velkou většinou. Gratulujeme, pane Albertini. Zpráva Perelo Rodriguez je další. Část jedna, eh, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali? Končím hlasování. Přijato. Nyní pozměněný návrh, eh, zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. A opět schváleno velkou většinou. Nyní legislativní usnesení zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Opět velká většina. Gratulujeme, pane zpravodaj. Eh, zpráva Newton Dan je další. Část jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdrží? Přijato. Nyní hlasujeme o návrhu komise, o pozměněném návrhu komise. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato legislativní usnesení, e, zde elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Opět schváleno velkou většinou. Gratulujeme, pane Newton Dane. Zpráva Haglund, dohoda mezi EU a Marokem o partnerství v odvěství rybolobu. Slovo má pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Vzhledem eh, k těmto poněkud neobvyklým hlasovacím eh, procesům jsem byl požádán, abych vyjasnil proces hlasování a bude to tedy takto. Hlasování pro zprávu znamená, že souhlasíte s rozšířením protokolu a hlasování proti znamená, že nesouhlasíte vzhledem k tomu, že nebylo možné předložit žádné pozměňovací návrhy. Takže podle eh, toho, jak eh, rozpočtový výbor a výbor DV hlasoval proti, tak eh, je to hlasování nyní takto. Doufám, že jsem to vyjasnil. Děkujeme vám za toto vysvětlení. Zahajuji hlasování. Hlasujeme tedy o zprávě Haglund. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. A zpráva byla zamítnuta. Dobrá, kolegové. Nyní se dostáváme dále. Eh, Stále výbory v parlamentu. Eh, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, to je přijato. Nyní delegace. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Zpráva Bowles je další. Toto je tajné hlasování. Kolegové, jsem si jist, že všichni víte, jak to funguje, takže to nemusím opakovat. Eh, modré světilko je zapnuto, zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Velká, velká většina je pro, což znamená, že nový člen výkonné rady, pan Kure, je tímto schválen. Nyní zde máme čtyři návrhy usnesení o dohodě mezi Evropskou unii a Marockým královstvím. První návrh od dvou politických skupin, od Zelených a GUE, toto je jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. A tyto pozměňovací návrhy byly zamítnuty. Nyní zde máme návrhy od Zelených a EFA To usnesení, eh, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní od tří politických frakcí EPP, SAD a ALDE. Kdo je pro? A omlouvám se, to jsou pozměňovací návrhy. Od pozměňovací návrh 4 zahajuji hlasování, jmenovité hlasování, pozměňovací návrh 4. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. A to je zamítnuto. Teď po odstavci 7 eh, pan Milána má ústní pozměňovací návrh a nyní dostane slovo, pokud je v sále. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Jedná se o ústní pozměňovací návrh, eh, který má za cíl eh, začlenit do tohoto textu i eh, ochranu lidských práv. Chceme zde uvést, že po bodě 7 tedy, že si uvědomuje, že chce zavést do dohody mezi EU a Marockým královstvím klauzuly o lidských právech, která je i součástí usnesení parlamentu o lidských právech a mezinárodních obchodních smluv. Myslím si, že tento ústní pozměňovací návrh toto usnesení zlepšuje, pane předsedo, a jasně říká komisi, aby během jednání nezapomínala na eh, mezinárodní právní kontext. A říká také, že tento parlament si eh, na tomto tématu stojí. Pan předseda říká, eh, má někdo námitky? Pokud nejsou námitky, tak budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování k pozměňovacímu návrhu Milána. A prosím, pan Stevenson se hlásí. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo, eh, pokud správně chápu, tak respekt eh, vůči lidským právům je nyní součástí veškerých partnerských dohod o rybolovu a veškerých obchodních dohod, eh, které tento parlament vytváří. Můžeme si být opravdu jistí, že to, co od nás žádá pan Milána, je přesně to, co řekl? Eh, děkujeme. Já si myslím, že bychom mohli hlasovat. E, nemyslím si, že se jedná o přílišné opakování stejné věci. Konec konců, když mluvíme o lidských právech, je, myslím, vždy prospěšné spíše věci dodávat, než věci vynechávat. Takže navrhuji, abychom hlasovali. Hlasujme o ústním pozměňovacím návrhu pana Milány. Zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. a velkou většinou přijato. Nyní zde máme pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. A to je zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, další jmenovité hlasování. Prosím, zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. A to je rovněž zamítnuto. Číslo 3. Zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. To je zamítnuto. Návrh usnesení jako celku, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. A toto je opět přijato velkou většinou. Nyní se dostáváme k zprávě Křištof Lisek. A pokud vím, tak pan zpravodaj by si chtěl vzít slovo. Prosím, pane Lísku, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, chtěl bych říct si jenom pár slov. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům a všem ostatním poslancům a poslankyním, kteří se podíleli na vzniku tohoto textu. Žijeme v době, nacházíme se v době globální finanční krize, ale eh, Odvětví obrany je i nadále důležité téma a tato zpráva si zaslouží, aby všichni hlasovali pro. Děkujeme vám mnohokrát, říká pan předseda. Nyní tedy pozměňovací návrh 1 a 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Odstavec 3, eh, oddělené hlasování. A to je obojí jmenovité. Část 1, zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Část 1 přijata. Část 2. Zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. A to je přijato. Odstavec 5, část 1. Zahajuji hlasování. Část 1, odstavce 5. Odhlasovali všichni? Proto končím hlasování. Přijato. Nyní část 2. Zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Rovněž přijato. Odstavec 10, rovněž dvě části, část 1, zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Část 2 odstavce 10. Zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 23. část 1. Zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Druhá část, zahajuji hlasování. Stále odstavec 23. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 29. Ehm, zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 35. Zahajuji hlasování. Jsou to všechno eh, jmenovitá hlasování, dokud neřeknu jinak. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 36. Zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 37. Zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 38. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 40. Zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 45. Zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 59. Zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 60 zde opět oddělené hlasování. Část 1 zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Část 2. Zahajuji hlasování. 60 část 2. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. A tato část je přijata. 70. Zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 71. Zahajuji hlasování. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Nyní tedy usnesení v pozměněném znění, eh, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování, prosím. Odhlasovali všichni? Končím hlasování. Velká většina pro, gratulujeme pane Lísku. Nyní se posouváme k návrhu usnesení pro summit EU-Rusko. Eh, máme zde společné usnesení pěti politických frakcí. Odstavec 15. Oddělené hlasování. Část 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Část 2. Zahajuji hlasování. Toto je jmenovité hlasování. Kdo odhla- eh, odhlasoval všichni? Část 2. Odstavec 15. Proto končím hlasování. Přijato. Odstavec 16. Eh, rovněž odděleně a jmenovitě. Pardon, eh, část 1 není jmenovitá. Kdo je pro část 1? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Čas dvě. To je jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. A nyní je hlasování ukončeno. Tato část je přijata. Pozměňovací návrh 1. Oddělené hlasování část 1. Kdo je pro? Kdo je proti? E, omlouvám se ještě jednou, budeme hlasovat, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Část dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní návrh usnesení, společné pozměněné usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Nyní budeme muset hlasování přerušit vzhledem k udělování Sacharovovy ceny a hlasovat budeme pokračovat po udělení těchto cen. Pan předsedající! Přichází pan předseda.